Good morning, colleagues. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Let's start our meeting. Děkuji, eh, že jste dorazili, zahájíme naše zasedání. First, I would like to have the... Ze všeho nejdříve přijmeme pořad jednání. Máte k němu nějaké výhrady, komentáře? Ne, děkuji, je tedy přijat. Následně tu mám několik sdělení. Ze všeho nejdříve bych chtěl připomenout, že ve 12 hodin, tedy v poledne, se bude konat společné zasedání s, výber, s výborem LIBE a budeme se zabývat návrhem doporučení podle článku 10 řádu 55 týkající se praní špinavých eh, peněz a eh, transferu, takže prosím, eh, abyste kolegové měli připravené hlasovací kartičky po tomhle trialogu. Dobrá zpráva, včera bylo dosaženo politické dohody. Na čtvrtém zasedání trialogu ohledně revize směrnice o platbách blahopřejeme zpravodajům a e, negociačnímu týmu a také Marku Siverprovi, který je e, místopředsedou našeho výboru a předsedal těmto trialogům. Rada pokročila významně směrem e, k názoru Evropského parlamentu. Kompromisní balíček tedy zhodnotil celou řadu z bodů navržených EP, včetně poskytovatelů těch podle bezpečnosti, Eh, daného platebního režimu, eh, eh, vydavateli těch platebních nástrojů, telekomunikací a přídatných služeb telekomunikací. A je to také kompromis ohledně dohledu, ohledně příslušných orgánů, ohledně poplatků, stížností a podobně. Takže předsednictví se rozhodlo, že postoupí směrem Eh, k názoru Evropského parlamentu, včetně eh, těch výjimek pro telekomunikace. Všechny tři instituce se shodly na tom kompromisním balíčku. Naše technická práce takto nadále bude pokračovat, abychom ten text eh, dokončili technicky, ale politicky už dohodu máme na stole hotovou. Po hlasování už jsme měli dva trialogy ohledně EFSI na parlamentu i na radě a zítra se odhraje třetí e, trialog, e, takže se zaj, zabýváme přípravou velice intenzivně, protože velmi usilujeme o to, abychom odvedli co nejlepší práci a dosáhli dohody co možná nejdříve. Chceme umožnit, aby ten text byl finálně přijat už v létě. Eh, už jsme se také shodli na metodice, na některých eh, hlavních prvcích, zejména těch procedurálních. Nicméně samozřejmě ještě hodně usilovně pracujeme na přípravě určitých technických prvků a stanoviska eh, parlamentu a rady v některých místech jsou odlišná. A potom zabezpečení finančních transakcí a notifikace. První trialog se odehrál 28. Všechny zásadní politické otázky byly prodiskutovány. Instituce se shodly, že mají společný cíl nebo společné cíle, ale stále ještě mají rozdílné pohledy. Nicméně chováme optimismus eh, v této oblasti a další vyjednávání se bude konat eh, eh, v květnu, 28. května. Takže to byla moje oznámení. Můžeme přejít bodu číslo 3 na pořadu jednání. A to je zpráva, která je velice důležitá Zabývá se úlohou Evropské unie v rámci mezinárodních finančních měnových a regulačních institucí a orgánů. Spravodajkou je paní Sylvie Goulard. A já si myslím, že Sylvie hned může převzít uh, slovo a informovat kolegy. Jenom by ještě chtěla říci, že kolegům, že máme celou řadu studií, které nám byly poskytnuty a již byly distribuovány kolegům. Je to mm, obsažný svazek a analyzují úlohu komise v mezinárodních fórech. Já si myslím, že potvrzují, že je zapotřebí, aby tu takováto zpráva byla, aby bylo možné zlepšit vztahy mezi komisí a parlamentem v těchto strategických fórech. Silví, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za účast. A nejprve bych chtěl upřesnit eh, rozsah působnosti. Rozsah působnosti této zprávy je skutečně role Evropské unie, tedy eurozóny jako takové, ale i Eurové, eh, Evropské unie ve 28 členech. A potom jde o evropské instituce, ten rozsah je tedy velmi široký. A jak už řekl pan předseda, tak bych opravdu chtěla velmi vřele poděkovat eh, všem odborníkům, kteří nám poskytli celou řadu informací ale také úředníkům a sekretariátu tady v parlamentu, eh, kteří zpracovali a koordinovali tyto studie. Eh, je to nesmírně důležité a já za okamžik vysvětlím, proč. Nejprve tedy, proč vznikla tato zpráva. Měli bychom si uvědomit, že internacionalizace světa financí se stává skutečností. Je to eh, realita, která neuznává hranice a neustále jsme konfrontováni s problémem, který se objevuje i v jiných oblastech, jako je ochrana životního prostředí, a sice, že je potřeba mít nějaký globální systém řízení. A během krize tato potřeba koordinace a společných pravidel byla ještě více zdůrazněna. Například na základě toho potom vznikl mechanismus G20, který je také předmětem těch studií. Já bych na úvod chtěla říci, že cílem rozhodně není popírat tuto potřebu internacionalizace. To potřebujeme a musíme pracovat s ostatními částmi světa, ať jsou to Spojené státy, které v tomto sektoru mají velmi velkou váhu, ale je to také Asie, která nabývá na důležitosti a další rozvějící se regiony. Jde tedy o to mm, se uvědomit závažnost tohoto jevu, vůbec ne ho blokovat nebo se uzavírat předtím, ale uvědomit si, které faktory jsou tady důležité a jak by Evropa mohla bránit své zájmy v tomto kontextu. Dvě problematiky se tady rysují, o kterých budeme diskutovat. Teď jsme u první výměny názoru a já jsem velmi ráda, že e, budu moci spolupracovat se stínovými zpravodaji ze všech politických skupin, protože by to mělo zajímat všechny skupiny. Je to strategická e, výzva střednědoba, kdy jde o obranu našich zájmů e, ve světě a já doufám, že se nám podaří na tom konstruktivně pracovat. Ale já bych tady chtěl narýsovat dvě problematiky. Ta první je to, že bychom měli být schopni odpovědět našim voličům na otázku, kdo rozhoduje. Eh, ty odpovědi zatím nebyly vždycky jasné. A tady jde o to, kdo rozhoduje v systému, kde vidíme, že tady jsou <clears throat> poslanci, evropští národní vlády, které ty parlamenty kontrolují, potom je tady Evropská komise a nějaké agentury, eh, Evropský parlament, ale ta interakce těchto různých aktérů na různých úrovní a často různá odborná tělesa nebo orgány nebo zástupci soukromého sektoru nebo nezávislé instituce, to všechno není úplně jasné a mohlo by to vést ke ztrátě důvěry, což by bylo velmi nebezpečné pro naši demokracii, protože e, demokracie se prožívá na národní úrovni mnohem víc než na té evropské a proto i tady e, dochází ke ztrátě důvěry, určité věci jsou e, kritizovány jako byrokratické a někteří politici potom přenáší část práce na odborníky. Musíme si uvědomit, že někdy tyto orgány produkují standardy, které sice nejsou závazné, to pravidla nezávazná, eh, s tím, že jsou to jenom jakési směry, ale protože jsou eh, přijímány na, Evropské, na, pardon, na globální úrovni, tak potom se prosazují v praxi. Eh, například ratingové agentury je aplikují, všichni dodržují, přestože to není žádné pozitivní právo. I Bazilejský výbor eh, vytvořil spoustu pravidel, aby eh, tady panovaly rovné podmínky ve vztahu ke Spojeným státům a k dalším, ale eh, jsou to pravidla, která se vztahují na, různou, na různé situace, protože u nás je ekonomika mnohem více financována bankami než ve Spojených státech a proto tady může dojít k nerovným pravidlům. A proto byla přijata prohlášení o nezhodě, eh, kde se nebrala potaz eh, vůle eh, poslanců. Nechci teď zacházet do detailu, myslím si, že dnes bychom se měli bavit spíše obecně, ale měli si uvědomit, že tady skutečně jakási šedá zóna, kde není úplně jasné, kdo skutečně rozhoduje o těch závazných nebo nezávazných pravidlech. Dále jsme svědky toho, ve všech těchto institucích, že mají naprosto rozdílnou právní povahu. Jsou tady mezinárodní orgány toho klasického typu, založené na smlouvě, je to Mezinárodní měnový fond, OECD, a potom jsou tady organizace, které vznikly na základě práva soukromého, nebo kolikrát jsou to organizace, eh, které nebyly formálně založeny jako FSB, Financial Stability Board. Je tady tedy nedostatek transparentnosti, na tom se asi shodneme, jsme ve společnosti, která eh, požaduje více transparentnosti od těch, kteří rozhodují přístup k dokumentům, přístup k zápisům ze schůzí, eh, k tomu, kdo rozhodoval o mm, určitých otázkách a transparentnost tedy bude i jednou z hlavních červených linií této zprávy. Rozhodně tady, eh, to už jsem říkala, nepůjde o to, abychom snížili tu schopnost rozhodovat, nebo abychom upírali eh, politikům schopnost něco řídit, ale chceme, aby bylo jasné, aby byl přehled o tom, kdo rozhoduje kdy, o čem a jak tento svůj postoj vyjadřuje. A ta transparentnost by také umožnila vyřešit otázku vyvozování zodpovědnosti, tedy kdo se zodpovídá vůči eh, voličům v ekonomice. Myslím, že v minulosti došlo ve finančním sektoru k celé řadě velkých pochybení a Eh, jeden z té výsledků, nebo ten eh, příčin krize bylo, byly právě tyto chyby ze strany dohledových orgánů, které nedělaly řádně svou práci. A důsledky, které to mělo, byly obrovské v sociální oblasti. Eh, také se to vyžadovalo solidaritu daňových poplatníků s bankami, které se dostaly do problému a proto se to vyžaduje mnohem jasnější vyvozování zodpovědnosti. odpovědnosti. Takže ta studie, kterou máme, nám poskytuje velmi dobrý přehled eh, pro asi první eh, fázi této práce. Jde o to, jak popsat rozsah působnosti všech těch aktérů, kteří se pohybují v oblasti financí, měny, pojištění a eh, účetních norem a zjistit, jakým způsobem jsou řízeny, jak rozhodují a tak dále. Je to tedy jakýsi horizont, který by měl vypadat co nejobjektivněji a tak aby z toho vyplynuly ty hlavní věci, které jsem tady zmiňoval, tedy transparentnost a tak dále. Druhá velmi důležitá problematika, kterou bych vám navrhoval, abychom eh, eh, projednali v rámci této zprávy, je obrana evropských zájmů, tedy jak eh, můžeme být v těchto organizacích zastoupeni, jak se můžeme sami skoordinovat, přitom ale dodržovat kompetence dohodových orgánů bank nebo výkonných orgánů nebo i těch odborných orgánů v rámci Evropy. Eh, mohli uvést několik příkladů, tak je to nevěřitelné, protože kolikrát to je komise na straně členských států, někdy jich je šest, někdy jich je devět, jako v eh, FSB, někdy jako v Baselejském výboru jich je šest. Eh, někdy tam jsou všechny státy eurozóny, někdy jenom některé. Nebo se může stát, že tady je, jsou různé technické orgány jako ESMA nebo EBA, nebo centrální banka a někdy to není přesně jasné proč, protože to vznikalo historicky. Asi se nám nepodaří přijít s nějakým návrhem, který by to všechno harmonizoval a měnil. A myslím si, že bychom měli být velmi pragmatičtí, měli bychom se dívat na tom, jak eh, se brání evropské zájmy. Možná, že by to zastoupení mohlo být trochu sjednoceno. Možná by se mohla zlepšit koordinace, eh, tak abychom eh, promítali co největší váhu nebo eh, měli silný hlas. Měli bychom se za každou cenu vyhnout kakofonii, tedy nějakému chaosu, kde by se Evropa rozdělovala na několik hlasů, které by každý říkali něco jiného. A Potom eh, jsou tady určité zájmy eurozóny, kde je evidentní, že Evropská centrální banka, která hraje naprosto zásadní roli jako centrální banka pro jednotnou měnu, ale nyní také u SSM eh, má na starosti aspekty finanční stability, tak bychom se mohli podívat eh, na tuto oblast a chci připomenout, že zpráva Rozier, kterou byly vytvořeny ty dohledové orgány, na to také upozorně. My samozřejmě chceme v tomto spolupracovat s komisí, chceme mm, eh, se zeptat různých eh, významných eh, zainteresovaných stran, co si o to myslí. Myslím, že jsou tady rozdílné zájmy. Někteří říkají, že bychom měli být velmi pragmatičtí, měli bychom mít velmi flexibilní, jednorázové struktury, ale někteří zase říkají, že bychom na světovém měřítku měli mít globální systém řízení. Všechno to jsou věci, které bychom mohli prodiskutovat, zamyslet se nad nimi a potom eh, vytyčit nějaké priority. Tím končím. Myslím si, že naše práce je jednak trochu pedagogická, ale je to také politická práce, protože jde o tom, jak upevnit základy demokracie a vyvozování zodpovědnosti v krajině, která je trochu nepřehledná a <clears throat> rozvíjí se nekontrolovaně někdy. A komis, Junckerova komise se tedy zavázala, že bude eh, pracovat na základě článku 138 smlouvy, aby se sjednotilo zastoupení Evropské unie v určitém, určitém počtu orgánů. A my tedy v rámci této zprávy také máme eh, toto rozhodnutí v budoucnosti a doufám, že se stínový zpravodaj eh, se nám podaří odvést dobrý kus práce. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, děkuji tedy zpravodajce. A nyní promluví stinový zpravodajové za EPP Sirpa Pětikajnen jako první. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala Silví Gulár jako zpravodajce, že přijala tuto iniciativu a e, navrhla tuto zprávu z vlastní iniciativy, protože podle mne to je skutečně téma, které musíme důkladně analyzovat. Ještě bych chtěla říci, že mohu souhlasit s celou tou řadou otázek, kterou jste nastavila, abychom si procedovali. Chtěla bych zdůraznit pár eh, bodů. Myslím, že tady máme všichni společné eh, zájmy. Myslím, že nikoho nepřekvapím, Eh, když toto uvedu, například, že finanční trhy a ekonomika jsou globální. A určité systémové reakce jsou založené ale nejdříve na národních akcích a pokud, pokud je to dobré, pokud to tak dobře dopadne, tak na regionálních eh, přístupech, regionálních reakcích. Za druhé chci říci, že to velice souvisí s našimi hospodářskými a finančními politikami. My při nejlepším reagujeme, ale bylo by dobré, abychom byli schopni jednat proaktivně, abychom poskytovali správné pobídky v našich eh, systémech, tak abychom eh, zrovnali tu fluktuaci. Ano, fluktuace jako taková není eh, špatná věc, ale za normálních finančních eh, trhů jsou to určité rozdíly v různých ekonomikách a jsou také rozdílné zájmy a bylo by dobré tedy určitou část těchto fluktuací být schopni nějakým způsobem eh, regulovat. Také potřebujeme postupovat koordinovaněji a konzistentněji v budoucnosti. A za další, naše úloha tedy být proaktivní a jednat eh, v demokratickém prostředí, proto potřebujeme politické pokyny, politické vedení. Jednáme vždycky na základě jednotlivých nařízení nebo iniciativ a takto tedy mm, eh, reagujeme na možná rizika nebo krize na trhu, anebo eh, s veškerým eh, respektem vůči mm, zaměstnancům veřejné eh, služby. Je tu vždycky nějaký balíček, eh, na který my reagujeme a pak komentujeme, co se nám na tom líbí. Kdyby, ale kdybychom řídili náš systém, aby byl trochu lepší a efektivnější, tak bychom poskytovali politickou orientaci od začátku procesu, ne co se týče nějakých detailů, ale eh, jasně bychom stanovili pobídky pro ten proces, abychom eh, ukázali, jakým směrem si přejeme, aby se vývoj ubíral. A ještě mám další bod a ten se týká těch všech dokumentů, o kterých eh, jste hovořil. Já děkuji všem členům sekretariátu a dalším expertům, kteří převali ty studie. Je tu celá řada různých institucí, jak zapotřebí mít konzistentní práci. Na jedné straně tu eh, je otázka konzistentnosti práce agentur a orgánů mm, na mezinárodní úrovni. A pak je to opět otázka pro evropskou eh, politiku. Máme nějakou úlohu v této věci? Eh, máme nějaké zásadní sdělení, které bychom dlouhodobě chtěli Eh, prezentovat a prezentujeme efektivně a včas eh, takovéto, eh, takovéto orientace, ty hlavní směry. Připravujeme se na to a jsme ještě stále velkým hráčem ve, velkém, ve velké síti těch, kdo rozhodují po celém světě. Měli bychom tedy uvažovat o naší úloze jako organizace na mezinárodní scéně, a měli bychom přemýšlet o něj lepším globálním, řekněme, deštníku nebo zastřešení, e, tam, kde to jde, pro různé finanční a monitorovací a e, další e, iniciativy a instituce. Samozřejmě, že nemůžeme diktovat úlohy institucí, ale měli bychom zajistit lepší spolupráci a koordinaci. A e, tím prvním dobrým krokem by mohla být právě tyto, tyto studie, tato příprava, kterou jsme doposud vedli e, na komisi. A také tu máme kritéria pro vnitřní trh, e, máme tu další prvky. Proč také nemáme takováto kritéria pro finanční instituce? Jakou máme v této věci finanční politiku v EU? A co vidíme jako další krok, další výzvy, eh, se kterými se musíme poprat? Jaké jsou naše hlavní ideje, jaké jsou hlavní eh, body, o kterých bychom rádi jednali, co je v globálním zájmu, eh, co chceme hájit, kde tedy Evropská unie má své legitimní zájmy a jaké mechanismy využívá na mezinárodních fórech. Druhý bod is that maybe we could consider during Měli bychom v tomto postupu zvažovat, i správ, co je správnou úlohou parlamentu. Neměli bychom jít do přílišných detailů a neměli bychom do toho vstupovat až v pozdější etapě těchto eh, postupů. Ale myslím, že bychom si měli mm, udělat jasno, zapřemýšlet se a, a moudře eh, rozmyslet úlohu parlamentu a výboru ECON Eh, ohledně těchto eh, kritérií, těch tzv. scoreboard v souvislosti s mezinárodními finančními institucemi, jakou máme politiku a jaký vyjadřujeme, sdělujeme jednou za rok, nebo jednou za pět, nebo dvakrát za volební období, nebo co je ten správný eh, rytmus a jaký je správný eh, mechanismus eh, naší práce v této oblasti. A také, jak takovýto mechanismus začleníme do pracovních prám, plánů komise, aniž by se vytvářel vytvářelo nadbytečné další eh, břemeno eh, a byrokratické eh, překážky. Já se těším na velice dobrou spolupráci, protože si myslím, že máme velice mnoho společných zájmů a věcí, které skutečně můžeme vytvořit jedině společně. Je to zajímavý námět, je důležitý a jenom bych ráda, aby paní zpravodajka zohlednila, že to studie jsou velice dobré a přicházejí v poměrně pozdní e, fázi. Já můžu být docela líná nebo nemůžu, nemusím mít čas to prostudovat do detailů, takovéto eh, texty. Prosím, berte to také eh, v úvahu při e, přípravě našich harmonogramů, e, abychom to měli trochu dříve v celém tom procesu. E, děkuji vám ještě jednou za dobrou spolupráci. A nyní za ECR paní Ashley Fox. No. No, no, no, I forgot my own rule. What, what, Time has <laughs> a shame. Second. Uh, Marie Delvaux. pardonné. Yes. <laughs> Merci. <laughs> Merci quand même, monsieur le président. Děkuji vám, předsedo, že jste se na mě vzpomněl. Já bych eh, chtěla nejprve poděkovat Sylvie Goulart za tuto iniciativu a chtěla bych eh, poděkovat také autorům těch dokumentů, které nám byly předloženy, protože jsou velmi důkladné a velmi užitečné. Když jsem si to četla, tak mě to vedlo k několika poznámkám a několika otázkám. Nejprve ty eh, otázky, eh, pardon, poznámky, které jsou asi evidentní. Pokud chceme, aby naši voliči a evropská veřejnost jako taková pochopila, jakým způsobem jsou tyto věci řízeny, tak eh, je tady celá řada por, nebo organizací, které mají na starosti globální systém, globální finanční systém. A všichni si tedy uvědomujeme provázanost tohoto systému. Měli bychom mít jeden cíl, což je pokusit se zajistit eh, co největší finanční stabilitu. Druhá poznámka, kterou mám, je různorodost těch eh, institucí a toho, jak fungují, jak se složeny, eh, nebo také způsobu, jak jim interagují. Jde také o různorodost zastoupení Evropské unie v těchto organizacích. Kolikrát to jsou všechny členské státy, někdy jenom některé, velmi často totožné. Někdy je tam zastoupena pouze jedna evropská instituce, někdy jich je více. Mají také různé kompetence nebo eh, jsou zastoupeny na různých úrovních, ale myslím, že je nespochybnitelné, že zastoupení Evropského parlamentu je neúplně nulové, ale téměř nulové. Otázky, ke kterým jsem dospěla, je to, jestli má Evropská unie vliv v těchto organizacích. No, co můžeme říci podle toho kvantitativního zastoupení, tak to je poměrně důležité nebo výrazné. A proto bych se chtěla eh, zeptat, jestli to pořád ještě je výhoda. Jestli je to výhodné, pokud eh, ano, postoje všech těch eh, zástupců jsou konsistentní, pokud jsou skoordinované a nebo pokud to vede k tomu, že někdy naše protivníci využívají těch eh, rozdílů k tomu, aby prosadili své vlastní zájmy. Měli bychom se také uvědomit, že někde tato nadměrná, nadměrné zastoupení evropských států je předmětem kritiky a musíme si uvědomit nebo se počítat s tím, že eh, ten tlak světových partnerů bude stoupat na to, aby se s tím něco stalo, aby se to změnilo. I na to bychom se měli připravit. A další otázka, kterou si kladu, je, jestli to eh, zastoupení je účinné pro dosažení našich eh, postojů, anebo jestli spíše reagujeme jenom na postoje ostatních. Jde tedy o to, jestli jsme spíše proaktivní nebo reaktivní. Což Znamená, že pokud chceme mít výrazný vliv a být proaktivní, tak by si to vyžadovalo lepší koordinaci mezi členskými státy předtím, než vstoupí do nějakých debat. Nejsem si úplně jistá, jestli tomu tak skutečně je. A to koordinace je samozřejmě také obtížnější, protože mnoha organizacích je Evropská unie zastoupena eh, agenturami nebo orgány, které mají svou vlastní nezávislost, takže se neopírají nebo neprosazují eh, zájmy členských států, což někdy může být dobře, někdy špatně. A třetí otázka, kterou bychom si měli klást, je, jak eh, využívat z toho vlivu A tady se můžu vrátit těm tématům, která již byla oznámena, tedy jak eh, jedna transparentnost, eh, jak eh, popsat, jak se přijímají rozhodnutí. Jak by politické orgány měly sledovat vývoj. A další téma je demokratická legitimita. protože my bychom samozřejmě chtěli, aby ta rozhodnutí byla legitimní, aby byla akceptována, aby, když se něco na politické úrovni rozhodne, tak aby to občané akceptovali a proto asi budeme muset zlepšit eh, demokratickou participaci. A mohla bych ještě dodat čtvrtou otázku, což je praktická implementace. Co tedy děláme proto, aby všechna ta doporučení a ta rozhodnutí, která jsou přijímána, aby byla převedena do praxe v Evropské unii? Je to pro nás prospěšné nebo ne? Tolik tedy moje otázky ale eh, to je pouze úvod. Eh, ta dokumentace byla velmi podrobná a myslím, že to zaslouvali i druhé čtení. Eh, myslím, že bychom mohli spolu, spolupracovat na tom a dát a umožnit lepší systém. Now, Ashley. Děkuji vám a teď tedy Ashley Fox. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Silvii a ostatním stínovým zpravodajům za jejich příspěvky do diskuse. Chci také poděkovat autorům každého z devíti informačních dokumentů. Musím se přiznat, že jsem nečetl všechno. To je něco, co se těším deleguji na své asistenty. Nicméně tyto dokumenty poskytují užitečný přehled o roli EU v jednotlivých mezinárodních institucích – a zdůraznuju to, že všude má EU e, vždy jinou roli a jinou pozici. A myslím proto, že uspořádání workshopu na téma těchto dokumentů by rozhodně bylo užitečné. Potěšilo mě, že Silví zaujme pragmaticko-ideologický přístup, s tím souhlasím. Je fakt, že na globálním trhu dnešní doby máme celou řadu mezinárodních e, těles, které různě interagují, přičemž EU má v jednotlivých tělesech různé role. Je důležité, aby naši voliči věděli, kdo je zodpovědný za jaká rozhodnutí v rámci regulace světových trhů. Je potřeba zajistit maximální možnou transparentnost. Dovolte mi dodat jedno varování. Sylvie říkala, že se nechce k tomuto stavět pouze ideologicky. Doufám, že tato zpráva nebude e, nástrojem, jak říci, v každém tom děle se musí být maximalizována role EU nebo maximalizována role eurozóny. Podle mého názoru je odpovědnost na úrovni národních států. Lidé vedou k odpovědnosti vlastní vládu. Je velmi e, málo kdy, kdyby za mnou přišli mý voliči a vyčítali mi, co to děláme s deregulací finančních trhů. Já si myslím, že toto je téma, které stále je nejlépe řešitelné na úrovni národních států. Myslím si, že bychom měli koordinovat svůj přístup, tedy členské státy, předtím, než dojde k nějakým schůzkám na mezinárodní úrovni, což je jedině rozumné. Ale koordinace postupu neznamená, že je vždy povinné mít stejný názor. Takže těším se na spolupráci se Silví a ostatními stínovými zpravodaji a těším se na to, že všichni budeme spíš pragmatici, nejen ideologové. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím Miguela Viegase. Ne. Takže Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. I ze strany naší frakce děkujeme Sil- Silví Gulár za iniciativu, za vůli pracovat na, e, této, na tomto tématu. Myslím si, že už ty návrhy a pracovní dokumenty, které byly představeny a veškeré komentáře k ním jasně ukazují, že zde máme sdílenou otázku a sdílené obavy, abych tak řekl. Nebudu opakovat, co už zaznělo, ale Nejprve k Ešlimu. Přes eh, všechny eh, politické rozdíly, to, co jste říkal na začátku, jasně říká, proč by Velká Británie neměla nikdy opustit EU. Žádný jiný politik z jiného státu by nikdy neuznal, že jste ty pracovní dokumenty nečetl a číst nebudete, že to necháte na asistentech. Tento humor, to je přesně to, co potřebujeme. Já jsem je zatím také nečetl, ale můj záměr stále je si je jednoho dne přečíst. Zcela upřímně. Ale Myslím si, že to nám přesně dokládá, proč by nám britský humor tak chyběl, i když třeba nezdílím eh, vaši víru v národní stát, kde je tedy zakopaný ten svatý grál demokracie a kde zůstane až na věky věku. No nic. Ta hlavní otázka pro naši frakci v souvislosti s tímto tématem je, nemaximalizovat vliv, vliv Evropy, ačkoliv takový vliv nemusí být nutně špatný. Je fakt, že se můžeme na, ptát na celou řadu otázek eh, k celé řadě členských států, které sedí kolem stolu, zatímco jiné kolem stolu nesedí vůbec. A Obecně je to otázka tedy velkého množství evropských zástupců, kteří pak ve finále e, mezi sebou nezastávají stejný názor, nedohodli se dopředu a tím pádem se ještě stěžuje role Evropské komise, která by obvykle tuto roli měla zastávat, ale není akceptována všemi členskými státy, aby tedy sloužila jako hlas Evropy na těchto fórech. Takže otevřených e, otázek je zde celá řada, ale ta hlavní je pro mě, jaké je východisko Evropy. Evropa a Evropská unie chce jaksi sloučit užší spolupráci nebo dokonce integraci na mezinárodní obchodní úrovni s principy demokracie. A poprvé se nám podařilo dosáhnout vysokého standardu demokracie a zodpovědnosti a integrity. Podařilo se nám vytvořit parlament, a zároveň se nám podařilo jak si jít nad rámec eh, národní demokracie. A něco podobného budeme potřebovat i na mezinárodní úrovni, na globální úrovni. A tyto mezinárodní organizace pak v rámci své sítě něco podobného zajišťují. A jsou to stejné otázky zodpovědnosti, transparentnosti a integrity. A ty je potřeba pokládat i v rámci těchto for. Naše pracovní dokumenty jasně ukazují, že tohoto nedosahujeme do stejné míry na všech těch místech. Samozřejmě se objevují otázky, jako zda je něco transparentní, kdo zastával jaký názor, tak, abychom pak mohli um, dovést jednotlivé vlády k zodpovědnosti. A pokud to je transparentní, tak se musíme ptát, která lobby působí kde a jakým způsobem a jaká uh, lobby působí na globální úrovni. A pak se jasně ukáže ta jednostranost, která funguje i zde v Bruselu. Je daleko snazší pro velké mezinárodní a globální korporace ovlivňovat veřejné mínění, než pro malé a střední podniky a nebo pro organizace působící ve veřejném zájmu. A to jsou problémy, které jsou ještě vyhrocenější na globální úrovni. Všichni víme, že IFF je velice efektivní eh, při lobování bazilejské komise. Ale neslyšel jsem o tom, že by tato rozhodnutí jakkoliv ovlivňovala jakákoliv organizace působící ve veřejném zájmu. To je něco, o čem musíme diskutovat. Myslím si, že bude poměrně zajímavé eh, podívat se na to, co se stane s těmi kritérii transparentnosti, integrity a demokracie, pakliže se začneme zaměřovat na další instituce, jako například ten plánovaný eh, systém pro spolupráci v oblasti regulace pro dohody o volném obchodu, jako je TTIP. Myslím si proto, že toto je ta pravá diskuse v tu pravou chvíli. Je potřeba podívat se také na naše vlastní struktury, například to, jakým způsobem Evropský parlament požaduje na Evropské komisi, aby jednala odpovědně při interakci s těmito institucemi. Můžeme se na to ptát, ale otázka je, zda se na to ptáme je potřeba, abychom se ptali sami sebe. Zda a jak funguje demokratický princip Lisabonské smlouvy a zda je tento omezován způsobem, jakým jsme organizováni v mezinárodních a globálních tělesech, ať už co se týká jejich podstaty nebo jejich účelu. Těším se, jak doufám, na plodnou spolupráci. Děkuji vám. Pervanč Perez. Děkuji, myslím, že je to velmi důležitá úvaha, ke které se tady zavazujeme. A Evropský parlament by rozhodně měl se vyjádřit k tomu, co Evropská komise předkládá jako své návrhy. Bez toho bych do velkých podrobností, tak bych jenom chtěla zdůraznit dvě dimenze, které mi přijdou nejdůležitější. Ta první je otázka subsidiarity a přiměřenosti v rámci Evropské unie. unie. Měli bychom svědět, že tam, eh, kde členské státy mají národní eh, kompetence a kde je potřeba vyjádřit nějaký společný zájem, kde evropské instituce mohou sloužit jako jakýsi koordinátor, víme, že došlo k formě EFRAGu, kde například Eh, jsou dobře zastoupeny evropské zájmy v celém tom procesu rozhodování. A nakonec eh, došlo ale trochu k obratu. Eh, naše zpráva nakonec vedla k reformě. Nicméně na tom příkladu můžeme vidět, že v některých oblastech, jako jsou účetní normy, nám nezbývá než transponovat mezinárodní normy a proto by bylo potřeba lépe koordinovat působení národních orgánů. Takže tady jde hlavně otázku subsidiarity a proporcionality. Jde tedy strukturovat to, jakým způsobem budeme vyjadřovat nebo formovat naše zájmy vůči vnějšímu světu. A ta druhá dimenze, ta se týká eh, eh, té nepřehlednosti situace, vzhledem tomu, že tady vznikla celá řada nejrůznějších eh, iniciativ. A eh, proto bychom se měli ptát, jestli to je prospěšné pro Ruskou unii. Jestli někde věci fungují dobře nebo fungují hůře. A například ty kroky, které byly podniknuty v rámci bankovní unie, ještě nejsou úplně dotaženy do konce a nejsou jako takové vnímány. Ale potom je tady ještě jedna věc, která mě znepokojuje, a to se týká právě světa účetnictví, a to je neustálý růst eh, váhy mezinárodních institucí. A to jsou tedy subjekty soukromé, které ve skutečnosti eh, určují eh, mezinárodní veřejný rámec. Já si pamatuju, když jsme právě prodiskutovali otázku Eh, přijímání norem eh, v oblasti účetnictví, tak tam šlo o to, jestli eh, bychom neměli zavést nějaký dohled nad ESP, což je jedna z, jeden z těch regulačních organizací, která působí mezinárodní měřítku a jestli ten dohled nesvěřit třeba Mezinárodnímu měnové fondu nebo někomu jinému, ale nakonec k tomu nedošlo protože eh, oni si uvědomili, že by eh, to pro ně mohlo představovat riziko. Minimálně tam vznikla jakási monitorovací skupina, ale eh, ta působí pouze v rámci této instituce a proto si myslím, že bychom se měli také bavit o tom, jak bránit jakýsi veřejný zájem nebo zájem veřejného sektoru. Já nevím, jestli má cenu vždycky vytvářet nějaké nové organizace, nebo to svěřovat těm stávajícím, jako je Mezinárodní měnový fond. Ale když už diskutujeme o zastoupení eh, Evropské unie v různých organizacích, tak bychom se měli ptát také na, tom, na to, jak eh, Evropská unie strukturuje svoje reakce nebo formuluje eh, svoje stanoviska. A samozřejmě, že by se to mělo odvíjet od cílu těchto organizací, ale kromě toho jsou tady i další aspekty, jako je finanční stabilita a přidělování zdrojů. No. Maletič, Děkuji paní Maletič. Zahvalila kolegice Silvi na... Uh, Děkuji já bych chtěla poděkovat kolegii Silví za tuto iniciativu a jsem toho názoru, že se jedná o velice důležité téma. Je velice důležité, abychom jednali koordinovaně. Co se týče spolupráce s mezinárodními finančními institucemi v některých zemích, Světová banka, eh, a další orgány si přeji, aby docházelo ke změnám eh, eh, struktur, strukturálně reformám a eh, je velice důležité, abychom my v Evropské unii koordinovali naši činnost také s evropským semestrem a také s doporučeními komise a parlamentu členským státům, protože když nebudeme jednat ve společném souladu, nedosáhneme kýžených výsledků. Proto si myslím, že tato e, zpráva je velice důležitá a těším, těším se z této diskuze. Děkuji. A nyní paní zpravodajka. Jenom stručně, abych e, neobírala přeš mnoho času. Děkuji všem za eh, konstruktivního ducha, tak jak jsem je vnímala v průběhu této diskuze. A eh, setkáme se při zasedání eh, stínových zpravodajů. Jsem přesvědčena, že Evropský parlament eh, mm, se dobře zastí tohoto tématu, které je důležité, že to je dobře, abychom si ji zabývali. Teď eh, se jenom zmíním o několika bodech, které zaznívaly častěji. Myslím, že velice správné, říkala to paní Pitikajnem, paní Dovok a další, že musíme být proaktivní. Ano, to je jedna z věcí, které mě připadají důležité. Demokracie to není jen kontrolovat ex post, co dělají jiní, ale také mít schopnost to udílet směr. A děkuji, že jste eh, na toto eh, upozornili a připomněli to. Eh, co se týče posílení vlivu Evropského parlamentu, je zapotřebí hájit to, co my reprezentujeme a měli bychom to dělat správně, protože si musí uvědomit, že to není nějaká, nějaká snaha bojovat za naše nějaká práva nebo Eh, něco jiného, ale spíše za to, co si přejí občané, protože oni nás volili. Eh, jedná se také o to, že máme poskytovat pragmatické, já jsem velice ráda a já si myslím, že ve Velké Británii konzervativci ukazují svůj pragmatismus ve vztahu s Evropskou unii. Potřebujeme postoj, který nebude postojem v podstatě ideologickým. Já nechci skrývat uh, že nemáme být ani e, naivní, protože máme názory které, a zájmy, které zapotřebí hájit. A na tom není nic nelegitimního, aby Evropská unie hájila na evropské úrovni to, co je e, v jejím zájmu a je třeba využít také té skutečnosti, že máme spoustu věcí společných. E, také sdílíme měnu, to je rozhodnutí, ke kterému nepřistoupili občané z Velké Británie potřebujeme nicméně hájet eh, naše stanovisko nejen tedy mm, jako part, s partnery eh, eurozóny, ale eh, celkově je zapotřebí správným způsobem hájit zájmy naší společné měny, protože si myslím, že to je v obecném zájmu. Je to v zájmu, mm, nedá se říci jen 28, ale celého světa, protože celý svět potřebuje takovou Evropu, která bude přinášet růst a stabilitu a ještě se týče těch různých způsobů, o kterých se velice dobře eh, zmínili kolegové, ano, je zapotřebí pragmatičtí. Všechno, co nám pomůže, abychom zblížili stanoviska členských států, myslím, že je vítáno. A eh, také je eh, dobré, abychom upozornili na, na ducha, na němž byla založena Evropská unie. A to je princip loajální spolupráce. Všechny členské státy přijali to, že budou Eh, eh, se účastní práce Evropské unie na základě loajální spolupráce, takže musíme jednat tak, abychom nepoškozovali zájmy jiných, ale přijal abychom respektovali demokracii. To, co mě nejvíce vadí, je, eh, není to, že členské státy existují a tak dále, ale to, že pořád vidíme, že tu jsou určité mm, orgány, které uvažují Eh, o tom, že by byla ještě nějaká, jakýsi třetí poločas, když to mám vyjádřit fotbalovou eh, terminologií, eh, že by se snažili prostřednictvím nějakých mezinárodních aktérů a podobně rozebrat to, co bylo vybudováno na evropské úrovni. Nejde o to, abychom na někoho svalovali vinu. Všichni to víme, uvědomujeme si e, i v krizi eurozóny, že jsme vzájemně přijali naše zodpovědnosti, přijali jsme každý a a nejde, e, ne, nejde tedy, abychom e, drželi spolu, když se nám to hodí a když se nám to nehodí, tak abychom mluvili jinak. Například Mezinárodní měnový fond a jeho činnost v, v evropské eh, nebo v zóně eh, eura. Eh, myslím, že ta rozhodnutí mohla být odlišná ohledně vstupu Mezinárodního fondu do eurozóny. Otázka internalizace byla velice dobře zmíněna kolegy. Velice oceňuji to, co také uvedl Sven Giegold ohledně toho, že musíme mít více sebedůvěry a více hovořit o tom, čeho jsme dosáhli. Eh, jsme totiž jedinou zónou v Evropě, kde jsme se pokusili za, eh, vložit demokracii do, eh, do spolupráce mezinárodní a také právní stát. Protože tu není Evropský parlament, nebo nejedná se o parlamenty, ale také o soudní dvůr. Takže bez demokratických orgánů Eh, bychom těžko mohli mít tento legitimní eh, eh, pilíř. Nejedná se tedy o nějakou zónu, ve které by platila práva džungle. Musíme skutečně celosvětově toto být schopni prohlásit a celosvětově se od Evropské unie očekává, že se bude eh, eh, takto chovat a musíme být na výši našeho, eh, našeho vlastního poslání a povinností. Děkuji Silvi Gulár také za to, že nám připomněla princip loajální spolupráce, který je velice silně formulován ve smlouvách. Lhuty týkající se této zprávy jsou následující. Já vás nerada přerušuji říká paní zpravodajka. Někteří stínoví zpravodajové uváděli, že pokud potřebujeme více času, protože to je ten, eh, ten důležitý informační vstup ze studií a těch další aspektů, které byly změny, tak jsem chtěla říct, že jako zpravodajka jsem ochotná eh, na tomto pracovat eh, déle, prodloužit ty lhůty, pokud nám to pomůže, ale samozřejmě je, je na vás a na koordinátorech, jak se rozhodne. Já si myslím, že s tím nemáme žádný problém, abychom mohli pozměnit ty eh, lhůty, pokud spravodajka a synoví spravodajové si tak přejí, tak jsme této myšlence otevření. Prozatím jsme to viděli tak, že 15. 16. Eh, eh, července by byla lhůta a potom září ale je pravda, že když tu máme všechny tyto studie a potřebujeme tedy více času na jejich prostudování a začlenění jejich e, e, závěrů, tak můžeme změnit tento harmonogram. A přejdeme k dalšímu bodu, jímž je e, zvážení pozměňovacích návrhů týkající se stanoviska Jubaje Vyhýbání se daňové povinnosti a daňových úniků jako vízy pro vládu, sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích. To je téma, které je zásadní a doplňuje práci, kterou eh, vedeme zde a ve výboru e, taxe. Obdrželi jsme 89 pozměňovacích návrhů a já předám slovo panu zpravodaji Hugovi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, kteří e, společně se mnou pracovali na kvalitě těch e, pozměňovacích návrhů, které by měly zlepšit vyznění té zprávy. Snažíme se dosáhnout co největší zhody. Jak jste říkal, pane předsedo, No, hlasování bude důležitý okamžik po těch velkých odhaleních o e, daňových unicích, jako byla aféra LuxLeaks. A tady bychom měli jasně zdůraznit e, náš postoj k daňovým otázkám v Evropské unii, tedy že chceme bojovat proti daňovým unikům a chceme také současně pomoci rozvojovým státům bojovat proti daňovým podvodům, protože to také představuje velký problém v těchto zemích a jsou to příjmy, které by mohly využívat pro sociální zabezpečení, zdravotnictví, vzdělávání a e, rozvoj svých ekonomik. A proto v tomto e, stanovisku zase chceme definovat, co to jsou daňové ráje. Myslíme si, že pokud nebude možné sformulovat tuto definici jasným způsobem, to bychom měli sestavit jakýsi černý seznam daňových rájů, abychom mohli lépe bojovat e, proti tomuto jevu. Také voláme abychom eh, zavedli jakýsi společný základ pro zdanění eh, firem, abychom jasně ukázali, že harmonizace je technicky realizovatelná, což by mohlo přispět ke zvýšení daných příjmů a zabránit daným unikům. A potom také voláme po eh, boji proti agresivním daňovým praktikám znamená, že bychom měli lépe využít pravidla, které by měla zabránit eh, dvojímu zdanění, protože řada firm eh, to využívá, protože potom platí daně z velmi redukovaného eh, zisku. A také voláme, nebo vyzýváme komisi, aby se zamyslela nad tím, že by předložila návrh legislativy, aby nedocházelo k tomu, že se přesouvají zisky z jedné země do druhé, aby se oslabil daňový základ. A poté Eh, vítáme také ten eh, autom, automatický systém výměny informací. Eh, to by mělo sloužit k tomu, aby se také zlepšily příjmy rozvojových států. A dále si myslíme, že by měl být zaveden mechanismus, který by vedl k spravedlivější redistribuci daných příjmů v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za EPP má slovo Tom van den Kelláre. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Začal bych tím, že poblahopřeji panu zpravodaji a jeho kolegům za skvělou, e, ke skvělé spolupráci. Většina kompromisů je podle mě dobrá. Myslím si, že zde máme dobře vyvážené jednotlivé politické názory v parlamentu. Zejména co se týká reportingu země od země, e, to je, myslím, teď nově velmi dobře vyvážená oblast například eh, ta všeobecná snaha po redukci eh, byrokracie. Jsou zde některé body, se kterými má frakce nesouhlasí a zde budeme žádat o oddělená hlasování. Například je to ta minimální sazba pro korporátní daň, ačkoliv se zde vlastně vůbec nemluví o harmonizaci minimálních daňových sazeb. Podporujeme eh, snahu po lepší definici daňových rájů a podporujeme také práci OECD v tomto ohledu. Chtěl bych zdůraznit, eh, že i nadále této instituci hodláme důvěřovat. Sečteno a podtrženo je to vyvážené stanovisko a děkuji zpravodaji za jeho vyvážený přístup. Děkuji. Děkuji vám za ECR eh, Beatrix von Starch. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za spolupráci, pane Baje, a e, za ECR e, bych ráda zdůraznila body, kde s vámi plně nesouhlasíme nebo kde v zásadě zastáváme jiný názor. Hlavní směr této zprávy je v podstatě spočívá v tom, že je potřeba rozšířit e, oblast měření, v obla, co se týká daní v rozvojových státech, je potřeba zvýšit minimální daňovou sazbu a rozvojové země by se měly v podstatě přibližovat rozvinutým státům v této oblasti. A já si myslím, že to je špatný postup. Já si myslím, že nejprve by si rozvojové země měly vyřešit otázku vlastního majetku. To znamená zprávu věcí veřejných bez korupce, ne zprávu věcí veřejných za nula peněz, ale bez korupce, zřízení řádných státních institucí, například nezávislá justice a zajištění spravedlnosti. A pak poté, co jsou zavedeny tyto věci, pak teprve může přijít e, daňová problematika, můžou se zvyšovat daně, tak, aby se vybralo víc peněz na zajištění těch služeb, které v těchto státech ještě nefungují. Nicméně je potřeba diskutovat o otázku investičního prostředí. To je třeba posílit jak zvnějšku, tak uvnitř této, této země. Pak tato země může začít konkurovat ostatním a lépe se vyvíjet ale teprve v té fázi je možno zvyšovat daně a pak teprve můžete doufat ve zlepšení situace. Děkuji. Děkuji vám. Za Alde Petr Ježek. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Jeho přístup byl poměrně ambiciozní, podobně jako ten můj, a pan zpravodaj se snažil dosáhnout co nejširšího konsenzu. To stanovisko je podle mého názoru dobrým krokem vpřed a zachovává si dost své ambice. Respektuje specifičnosti jednotlivých států, tedy rozvojových zemí, a to je velice důležité pakli, že se chceme zabývat otázkou daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti v těchto státech. Eh, hlavní body toho stanoviska již byly zmíněny, a proto se já omezím na to, že, jsem, eh, že řeknu, že jsem rád, že ten text žádá skutečně rovné podmínky při stanovování globální daňové politiky mezi rozvinutými a rozvojovými státy a i v oblasti výměny daňových informací a volá také po zřízení pilotního projektu v této oblasti, který by měl být implementován, protože rozvojové země nevždy mají dostatečné kapacity na provedení něčeho takového. Text rovněž také chce, aby EU prosazovala princip, že nadnárodní společnosti musí ve všech sektorech podstupovat reporting zemi od země, ve všech jednotlivých státech a volá také po snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Celkově za to je to, myslím, vyvážené a ambiciozní stanovisko a řekl bych, že jej můžeme velmi snadno podpořit. Děkuji. Děkuji vám. GUE opět nevidím. A proto Eva Žolí za zelené. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat Igovi Bajetovi za kvalitu jeho práce a také za citlivost, která je mu vlastní. Jeden z těch mála lidí, kteří opravdu pochopili, že zdanění nadnárodních firm má velkou souvislost s rozvojem Eh, zemí, zejména v Africe. My už jsme včera během slyšení eh, konstatovali na výboru KONT, eh, že je potřeba bránit práva těchto zemí vůči té velké čtyřce, včetně práv na to vybírat daně, protože kolikrát nikdy Eh, tyto eh, velké firmy tam daně neplatí a přitom je to jejich povinností a eh, stejně tak i naší a proto bych chtěla poděkovat Bajetovi za to, že všechno toto ve svém stanovisku zohledňuje. Jak bylo řečeno, bude důležité získat co největší podporu pro kompromisní návrhy, tak aby vznikl eh, konsolidovaný daňový základ pro zdanění těchto společností a minimální sazby. Už eh, mnohokrát eh, se k této otázce parlament vyjádřil v tom smyslu, že by Evropská unie měla mít, vytvořit jakýsi černý seznam daňových rájů. Potom jde také o to, aby společnosti poskytovaly informace o svých o tom, kolik daní platí v jednotlivých zemích. A zítra na výboru jury eh, se o tom bude diskutovat eh, v rámci eh, diskuze o zprávě o právech akcionářů, kde se o tomto pozměňovacím návrhu bude hlasovat. A já doufám, že tento váš pozměňovací návrh 63 bude přijat v tom hlasování, protože to by potom vedlo k velmi důkladné reformě zdanění společnosti, jak zákazu využívání umělých eh, struktur v daňových rájích, které jsou kvintesencí této daňové optimalizace, kterou my chceme omezit, tak abychom co nejce podpořili zájmy rozvojových eh, zemí. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji a teď dám slovo panu zpravodajovi. Ještě pan Maria Sesty požádal slovo se mi a fasi opu i forodia. Nyní se nacházíme v situaci, kdy výbání se daňové povinnosti a daňové uniky vytvářejí obrovské problémy v mnoha zemích. Je to že v důsledku toho nemají dostatek eh, příjmů do svých rozpočtů, což se má Eh, dopad na školství, zdravotnictví, eh, sociální zabezpečení a stává se to v mnoha zemích, eh, včetně v té mé, tedy v Řecku. Velkopodnikatelé používají různé praktiky, daňové ráje, umělé, podni, umělé firmy a to všechno přispívá k výbajíce daňové povinnosti a k daňovým unikům. A u nás doma to způsobuje velké problémy, protože Eh, to, z toho plyne dostatek peněz pro veřejné rozpočty. A kromě toho jsme také svědky toho, že některé členské státy v Evropské unii se uchylují k daňové konkurenci, lákají velké nadnárodní společnosti, aby tam přemístili své oficiální sídlo a potom jim umožní, aby eh, se vyhnuli eh, placení vysokých daní, což ukázala aféra LuxLeaks. A pokud toto nebudeme řešit, tak bude výsledkem dlouhodobé eh, vyhýbání se daňové povinnosti. A zejména také v eurozóně. A proto bychom měli se zamyslet na řešením, kde by zisky velkých nadnárodních společností byly zdaněny tam, kde se ten zisk vytváří. A tam, kde tyto společnosti vydělávají peníze. Neměli bychom je umožnit, aby prováděli toto kreativní účetnictví a vyhýbali se tím placení daní. Toto je podle mě klíčový prvek, který eh, musí eh, se objevit v tomto stanovisku. Je to něco, proti čemu musíme velmi radikálně bojovat. Měli bychom vymyslet nějaký postup, který by dal najevo velmi jasně daňovým rájům, že Eh, pokračování v těchto daňových únicích je nepřípustné a zejména to není přípustné v Evropě. Děkuji a teď pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat, co říkal můj kolega Marias. Já bych tomu mohl doplnit ještě celou řadu věcí, ale toto je stanovisko výboru ECON k eh, nájmu těch rozvojových států a proto jsme všichni Eh, se shodli na tom, že bude důležité eh, souhlasit s tím reporting by reporting, tedy eh, in, poskytování informací o zdanění země od země. Mohli bychom být ještě dál, ale potom by to měl být výbor tax, který by měl navrhnout konkrétní řešení a tím zareagovat na to, co jste říkal vy. Jinak ke zbytku té diskuze bych chtěl říci, že mi děkuji za vaše příspěvky. Museli jsme na tom pracovat se stínovým zpravodajem, abychom dosáhli kompromisu, eh, tak aby to hlasování bylo nakonec skladné. Snažili jsme se vyjít zájemně stříc a já doufám, že to hlasování teď dopadne dobře. Děkuji vám. Eh, hlasování proběhne dnes odpoledne a hlasování výboru DV eh, je 1. června. A teď můžeme přejít k bodu číslo 5, statistika týkající se platební bilance mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic. Tady jde o zvážení návrhu zprávy. Pravodajem je Sven Gigot a já mu tímto dávám slovo. Chair, thank you very much, chair, colleagues. Um... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já se těším na začátek této diskuse o této velmi zajímavé zprávě. Nařízení eh, týkající se platební bilance číslo 184 roku 2005 je součástí celkového finančního rámce v Evropské unii, eh, kde jde o to, jak monitorovat vývoj v každém členském státu v Evropské unii jako celku. Eh, vytváření spolehlivých statistik této oblasti je naprosto zásadní pro monitorování jevu, jaké je eh, platební bilance a finanční toky, které jdou na rámec Evropské unie. Tyto statistiky by mohly pomoci zajistit konsistentnost eh, hospodářských politik členských států a jejich shodu s eh, hlavními směry evropské politiky a správních požadavků, které vyplývají z toho evropského rámce pro řízení hospodářství. Statistiky jsou také důležité pro monitorovací proces, který vznikl v rámci makroekonomických postupů. Od eh, svého přijetí toto nařízení o mezinárodních finančních tocích a ta další práce této oblasti ještě nabyla na důležitosti a složitosti. Různé právní struktury, které by eh, měly vést se vyhnout monitoringu, to zkomplikovali, což znamená, že musíme zajistit vysledovatelnost a vyhýbat se eh, zkreslujícímu účetnictví. Boj proti agresivnímu daňovému plánování a rovním úniku je to důležitý a proto bychom rádi eh, aktualizovali toto nařízení 184, abychom tím naplnili dva cíle. Jednak je to eh, vylepšit legislativní návrh předkládaný komisí, to je příležitost, jak zlepšit transparentnost a strukturu těchto statistik BOP ITS. A také eh, by to mělo vzít potaz ten nedávný právní vývoj v této oblasti, tak aby ty statistiky relevantně zachycovaly výsledky hospodářské politiky. Jak také komise ve svém legislativním návrhu E, uvádí, nařízení se musí novelizovat, aby se zajistila zhoda se smlouvou o fungování Evropské unie a o tom, jakým způsobem jsou přijímány akty přenesené působnosti. Týká to prvního cíle, tak tady jsem proto, aby transparentnost POP, ITS a STS Eh, zlepšila to tak, že by se zlepšilo podávání nebo poskytování informací, aby veřejnost měla lepší přehled o těch finančních tocích. Jak to také uvádím v podněcí návrh 1921, kde eh, chceme provést radu politic, eh, technických aktualizací v příloze 1, bez toho, abychom tím eh, příliš eh, komplikovali sběr informací Potom je tady pozměňovací návrh číslo 12, jehož cílem je zlepšit transparentnost a vysledovatelnost. Myslím si, že to by lépe fungovalo, pokud by ten aktualizovaný právní rámec zohledňoval tři nedávné inovace. Za prvé globální identifikátor subjektů, který by měl být součástí mechanismu v rámci OECD. Díky tomu bychom měli více informací o těchto eh, subjektech. Potom jde o registr těch eh, konečných eh, příjemců, tak jak to bylo definováno v rámci směrnice o praní špinavých peněz. A za třetí, eh, je o to, jak sbírat informace o investicích. Lepší transparentnost a vysledovatelnost POP by se mohla opírat o několik návrhů. Jednak je to návrh 14, kde se říká, že statistiky, které by měly vznikat v důsledku těchto řídnici, by měly rozlišovat zahraniční investice, které například sloužily k převzetí podniků a které v tom referenčním období nevedly ke zvýšení kapitálu v členském státě nebo nevedly k navýšení pracovního kapitálu tého ekonomické jednotky, kde došlo ke změně vlastnictví. Pořád 13. Posiluje roli komise Eurostatu ve spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi, které jsou hlavně poskytovateli statistických údajů, jako je OECD a Mezinárodní měnový fond. Tato zlepšená spolupráce by měla vést k výměně eh, odborných znalostí a zlepšit kvalitu statistických údajů o platební bilanci. Za třetí, uznávací číslo 18 eh, navrhuje, aby Eurostat jednak zlepšil kvalitu poskytovaných údajů o BLP ITS a FTI. A jak eh, už jsem říkal na úvod, eh, tato zpráva se klade za cíl sladit to nařízení s ustanovením Lisabonské smlouvy. To je eh, obsaženo v podstatě návrhu číslo 10 ty vlastně se rozlišují pravomoce, které je možné přenášet na komisi, aby přijímala nelegislativní akty, které potom mají obecnou platnost a které doplňují nebo upravují určité nedůležité prvky legislativních aktů, tak jak je to uvedeno v článku 291. A potom jsou to prováděcí pravomoci, které mohou být přeneseny na komisi v okamžiku, kdy platí podmínky pro závazné akty Evropské unie, jak to stanovuje článek 291 2. Do. Rozšíření datových toků uvedených v příloze 1 nemůže být považováno za jeden z těchto nedůležitých prvků, který by mohla komise libovolně upravovat nebo měnit, ale jsou to základní prvky. A proto by to mělo být předmětem revize prostřednictvím legislativních návrhů, které přijmou eh, ko zákon nebo spoluzákonodárci. Potom jsou tady některé prvky, které nejsou těmi nejpodstatnějšími částmi legislativních návrhů a v procesu projednávání pozměňovacích návrhů bychom se měli zamyslet nad tím, jaké místo by tady měla mít ta revize standardu kvality? A co je považováno za důležité a co ne? To se promítlo i do úvodních ustanovení. Rada ještě nepřijala obecný postoj, ale brzy k tomu dospěje. Můj návrh zprávy je v souladu s postojem rady v následujících aspektech. Povinnost komise konsultovat MFP, což je eh, výbor, eh, který má na starosti statistiky o platební bilanci a další údaje, které spadají do jeho kompetencí, omezení rozsahu eh, pravomocí komise předkládat akty přenesené působnosti by se neměl týkat konceptuálního rámce. A hlavní rozdíly mezi mou, mým návrhem zprávy a tím návrhem obecného postoje rady je v tom, že rada nechce změnit přílohu 1. A na závěr eh, si rovněž ještě jednu obecnou poznámku, a sice, že eh, ve spolupráci s těmi zpravodaji jsme přišli na velmi zajímavé konflikty mezi národními statistickými úřady, Evropskou centrální bankou, národními centrálními bankami a Evropskou komisí. Snažili jsme se svolat schůzku mezi těmi rivaly nebo spornými stranami, abychom eh, eh, je přesvědčili o kompromisu. To nebylo úplně užitečné. A teď jsme tedy přijali naše eh, stanovisko a já doufám, že to podporují všichni stínoví zpravodajové. Musíme najít nějaké řešení, které by zajistilo kvalitu statistických údajů pro všechny a také se zadrželo demokratických principů. Zpráva nabízí jasné závěry, ale samozřejmě se rád vyslechnu připomínky stínových zpravodajů. Nemyslím si, že je to zpráva, která by měla způsobit nějaké velké politické otřesy v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Thank you to the... Děkuji panu zpravodaji za tyto poznámky. Víme, že ta komplexní struktura dohod týkající se různých rolí v oblasti statistiky může způsobovat obtíže, když se připravuje legislativa, jako je tato. Takže si eh, uvědomujeme složitost této situace. Doufáme, že všechny relevantní instituce budou dobře spolupracovat a najdou kvalitní řešení, tak jako v té vaší zprávě o všeobecné statistice. Ale chápu, že to může být složité. No a teď zatím tady nemáme stínové zpravodaje za EPP. Alicia Moska za SAD má slovo. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Kikoldovi, protože jsem velice ocenila vyvážený přístup k této zprávě. Už se předem omlouvám, pokud budu muset odejít hned po té, co promluvím, protože já eh, mám přednes zprávu v jiném výboru, takže bohužel nemůžu zůstat do konce této diskuze. Eh, jenom pár poznámek k tomu, co pan zpravodaj objasnil, bude to jenom stručné. Eh, obecně za to je pravda, že toto téma nebude vyvolávat nějaké obrovské politické eh, debaty v institucích, ale mít eh, důvěryhodné statistiky je zásadní pro konzistenci hospodářských politik a také proto, abychom mohli správně monitorovat při postupech pro e, makroekonomickou nevyváženost a e, nebo v dalších našich činnostech. To je všechno velice důležité. Je to důležité také pro transparentnost a vystupovatelnost e, statistických údajů, abychom bojovali proti daňovým únikům a praní špinavých peněz, což jsou součásti našich cílů, které jsme si vytočili, vytyčili, jsou pro nás důležité. Jenom bych stručně se zmínila ohledně zprávy o tom, co mně připadá nejdůležitější, nejzajímavější. Na jedné straně s tím souhlasím, jako je eh, jako je povinnost zveřejňovat údaje a potřeba využívat inovační nástroje, eh, které by objasnily eh, toky eh, velkého, velkého objemu eh, kapitálu, že zapotřebí zjistit, kdo je finančním, finálním příjemcem, eh, je zapotřebí mít údaje o přímých investicích a také je zapotřebí zdůraznit potřebu posílit spolupráci mezi Eurostatem a jinými mezinárodními aktéry. Také jsem byla přítomna tomu konstruktivnímu setkání zorganizovanou mm, Evropskou centrální bankou a komisí. A plně se shodnu s tím, jak uzavřel zprávu pan zpravodaj. Je zapotřebí, abychom našli vhodné způsoby, jak reagovat na jedné straně vůči obavám ze strany ECB a e, vnitrostátních centrálních bank a e, také e, abychom uchovali pravomoci komise ohledně aktu přenesené pravomoci. Takže si myslím, že je důležité, abychom z naší strany se snažili najít eh, pragmatické eh, řešení vhodné k tomu, abychom využili nástroje umožňující dosažení cílů, které jsou ústředním bodem našeho cíle, jim se zabýváme v této zprávě. Děkuji. Nevidím tu stínové zpravodaje. Je tu někdo za Alde, kdo by chtěl promluvit za pana Torvalce? Není tomu tak. Takže pro tuto chvíli tento obtížný úkol zůstane na vás a na Lesi Moska a teď bych chtěl eh, vybídnout také komisi, Eurostat a ECB. Zda se také přejí slovo pan Modabila za Eurostat. Paní Modabila. Ano, já budu hovořit za komisi. Já jsem Sentudrová, vedoucí oddělení za platební statistiky v Eurostatu. Za komisi bych ráda přivítala návrh zprávy tuto zprávu pana Gikolda, protože velice správně poukazuje na význam eh, regulace. Komise navrhla, aby došlo ke změně nařízení ohledně statistiky platebních bilancí a mezery obchodního a služeb a přímých zahraničních investic. Abychom dosáhli inve, eh, patřičné harmonizace, v novém legislativním kontextu po přijetí Lisabonské smlouvy. Konkrétně navrhujeme, aby komise při mm, přijímání aktů přenesené práce pravomoci měla svůj kol, e, abychom se zabývali definicemi, aby komise měla implementační pravomoci ohledně harmonizace kvalitativních standardů a e, kvalitativních zpráv. Velice vítáme ducha tohoto návrhu zprávy a budeme se těšit na budoucí spolupráci zaměřenou na eh, další vyjasnění. Eh, druhým cílem našeho návrhu je harmonizovat způsob, jakým je eh, implementováno rozhodnutí komitologie Konkrétně komise navrhuje, aby k komitologické eh, pravomoci byly přeneseny na eh, výbor patřičný a to také navrhujeme v tom eh, textu a komise také provedla první hodnocení pozměňovacích návrhů ohledně statistik týkajících se zahraničních investic a Zaznamenali jsme si, že cílem je zlepšit eh, přítomnost údajů o FDI a zlepšit eh, obecně kvalitu statistických údajů. Velice eh, jsme ochotni spolupracovat i diskutovat protože některé z těchto návrhů potřebují ještě další eh, prohloubení nebo eh, vyjasnění a v některých případech bude zapotřebí vyhnout se eh, zdvojení činností. Některé z totiž už jsou k dispozici. Na závěr bych tedy ráda vřele poděkovala zpravodaji panu Gigoldovi za to, jak důkladně zpracoval toto téma a Těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám. Slovo má pan Werner Bier za Evropskou centrální banku. Děkuji vám mnohokrát. My z větší míry podporujeme politickou vůli za tímto návrhem a návrh zprávy zpravodaje. Rád bych rozdělil svou intervenci do tří částí. První část se týká těch velice zajímavých nápadů a návrhů o zahraničních přímých investicích a pak ještě stručně ke dvěma aspektům, to znamená delegované pravomoce a spolupráce mezi Evropským statistickým systémem a Evropským systémem centrálních bank. K tomu prvnímu bodu, tedy přímé zahraniční investice. Tuto část jsme četli s velkým zájmem. Jsou zde tři návrhy pana zpravodaje, které detailněji rozvedl dnes eh, během diskuse. První přímé investice kroz kapitálové eh, toky zaměřené na kritéria koncových příjemců, což jsou statistiky, které mohou navýšit analytickou hodnotu statistik o evropských přímých zahraničních investicích a může to přispět k transparentnosti a dohledatelnosti finančních toků združených s operacemi přímých investic, jak je vysvětleno v prováděcím prohlášení. Je potřeba říci, že Sběr těchto dat je daleko složitější vzhledem k složitosti dohledání investičních řetězců prostřednictvím různých mezinárodních jurisdikcí. To znamená, abyste získali tu statistiku, samozřejmě, jak e, říkal pan zpravodaj, potřebujete úzkou spolupráci s dalšími mezinárodními stranami, pravděpodobně taky i s OECD, i s G20. Z tohoto důvodu Eh, může být, že nové datové toky a koncoví příjemci musí být eh, sbíráni na základě best effort, to znamená nejlepší snahy a implementování po určitém přechodném období, kdy spolupráce s mezinárodními eh, partnery, zejména s Mezinárodním měnovým fondem a iniciativou o finančních tocích G20 budou řádně implementovány. Za druhé, navrhované rozšíření detailnosti eh, toku dovnitř a ven v oblasti přímých mezinárodních investic zvýší transparentnost a dohledatelnost přímých mezinárodních investic a nemělo by to vést k přílišným dodatečným nákladům pro členské státy, protože většina z nich tak jako tak tato data produkovaly produkovala, protože chce koordinovat přímé investice v, na půdě Mezinárodního měnového fondu, to znamená, toto podporujeme. Poslední návrh o přímých e, zahraničních investicích souvisí s tou takzvanou zelenou loukou v oblasti přímých zahraničních investic, což je něco, co vzniká na základě Eh, rozlišování investic na zelené louce od eh, takeoveru, což je velice zajímavý aspekt pro analýzu dopadů přímých zahraničních investic. Nicméně eh, konceptuální práce v této oblasti je zatím v mezinárodním poli omezena pouze na velmi, velmi krátkou přílohu benchmarkového dokumentu OECD a je potřeba jak si metodicky tuto oblast dále rozpracovat, než se na to začneme tak detailně zaměřovat, protože potřebujeme dostatečně komparabilní data. To znamená, celkově vzato v oblasti přímých zahraničních investic se jedná o velice zajímavé návrhy, které v politickém slova smyslu plně podporujeme. Pouze bychom dodali, že viditelnost a implementace vyžaduje úzkou mezinárodní spolupráci a možná eh, se Evropské unii této spolupráce nepodaří dosáhnout. Pak ještě mé dva stručné komentáře k procedurálním otázkám tohoto legislativního návrhu. Nejprve, co se týká těch pravomocí přenesené eh, pravomoci. Podporujeme to, co pan zpravodaj uvedl do vysvětlujícího prohlášení a řekl dnes ráno, to znamená eh, revize, rozšiřování a doplňování datových toků nelze považovat za nezásadní prvky, které může sama doplňovat komise. Jsou to věci, které se dotýkají základních otázek tohoto tématu. Proto by tyto prvky měly být přeskoumávány tak, jak to bude potřeba prostřednictvím legislativních návrhů přijímaných Evropským parlamentem a radou. Co se týká spolupráce mezi ESCB, mezi tedy systémem centrální bank a ISS, e Vítáme, že návrh zprávy pana zpravodaje zajišťuje úzkou spolupráci mezi oběma těmito subjekty v oblasti platební bilance mezinárodního obchodu službami a přímými zahraničními investicemi tím, že bude žádat stanoviska eh, příslušné komise pro eh, tyto tři oblasti. Je důležité, aby Evropská centrální banka v tom eh, finálním textu zahrnula jedno úvodní ustanovení v tom smyslu, že Evropská centrální banka bude konzultována pouze ve věci eh, právních aktů, které budou přijímány, ať už jako eh, prováděcí akty nebo akty v přenesené pravomoci v kontextu tohoto nařízení. Celkově za to chceme panu zpravodaj srdečně poděkovat za skvěle odvedenou práci a jsme připraveni mu s těmi techničtějšími, složitějšími eh, specifikacemi, zejména v oblasti zahraničních přímých investic, dále pomáhat. Děkuji. Děkujeme vám, jak komisi, tak centrální bance. Teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní Moska za tu eh, obecnou podporu a za slova která jste zde přednesli. A děkuji také za zájem, respektive za podporu pro e, návrhy mé zprávy ze strany Komise, Eurostatu a Evropské centrální banky. Samozřejmě teď v tom e, navrhovacím období, formulačním období vás budu velmi záhy opět kontaktovat, abych získal e, vaše reakce na jednotlivé podrobnosti. Jak jsem řekl, nejsou to otázky víry, jsou to otázky pragmatické, musí to fungovat, ale zároveň eh, bych rád zopakoval, že veřejnost má právo dostávat kvalitní data, která budou reagovat na otázky veřejného zájmu. Já už jako student ekonomie jsem třeba v oblasti eh, přímých zahraničních investic eh, vlastně si říkal, jak je možné, že Lucembursko je jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic v Evropě. Ne, že by mi vadilo, že Lucembursko dostává hodně přímých zahraničních investic, pouze pochybuji o tom, že Lucembursko je to místo, kde ty peníze pak ve finále skončí. Takže eh, to je jeden takový plastický pří, příklad toho, proč chci jít za rámec Eh, jenom té čisté interpretace dat. A se zájmem sleduji, jakým způsobem mezinárodní instituce již na těchto otázkách pracují, jakékoliv zpřesnění této práce od eh, obou vašich institucí budou vítána. Jsem si jist, že se stínovými zpravodaji se nám podaří najít eh, kvalitní řešení, které nám pomůže vypracovat zprávu, o které se bude moci co nejdřív začít jednat v třístranných jednáních. Vzpomínám si, že v minulém mandátu bylo zájmem předsedy výboru eh, tato třístrana jednání vést. A já když se teď podívám na tuto místnost, je mi jasné, že zrovna vy, pane předsedo, si s těmito trialogy užijete spoustu legrace i do budoucna, protože se zdá, že všichni ostatní mají jaksi pouze omezený zájem na této věci. Hm. Takže děkuji a těším se na spolupráci a díky za podporu. Děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji všem, kteří promluvili. Konec konců budeme eh, ve 12 hlasovat eh, otázku druhého čtení eh, toho návrhu proti praní špinavých peněz. A těším se také na třístrana jednání, ve kterých doufáme, že přispějeme k finalizaci této legislativy. Harmonogram je následující termín pro pozměňovací návrhy 19. května projednání pozměňovacích návrhů 15. nebo 16. června, hlasování v Ekonu hned potom e, na stejném zasedání a poté uvidíme. Pak asi nastoupí třístraná jednání, no a e, pak tedy uvidíme, jak to bude s tím. Dobrá, děkuji. A tím ukončuji naše ranní zasedání přičemž upozorňuji, že ve 12 hodin budeme mít společnou schůzi s výborem LIBE v této místnosti zde a budeme hlasovat a přijímat závěrečné stanovisko parlamentu v druhém čtení o balíčku proti praní špinavých peněz. To je velice důležité hlasování a doufejme, že to bude velice dobrý politický i právní výsledek. A tím tedy odročuji schůzi do 12, kdy se zde opět setkáme. Děkuji.